Eh, hovořil upřímně. Když Scott mluví upřímně, tak je to opravdu eh, velmi eh, polopatě, velmi upřímně. Ale pan Lavia má pravdu v tom, že to, to hlasování by nakonec mělo. Mělo by k němu dojít, protože už víme, o čem to je, máme hlasovací seznam, ně, několik eh, skupin by mělo, mělo být některé klíčové eh, hlasování. Někdy prostě na konci cesty je potřeba akceptovat, že se musí hlasovat v nějaký okamžik. A já jsem přesvědčen o tom, že uděláme to správné, takže myslím, že bychom, pane předsedo, měli k tomu hlasování přistoupit. Děkuji. Děkuji, Jane. Já nebudu teď zahajovat jednání. Petře, stručně, prosím. Petře. Já jsem pouze chtěl poděkovat za tu odvedenou práci a všem kteří na tom spolupracovali. Já si myslím, že je velmi dobré, že hlasujeme, protože si myslím, že je všechno jasné. Ale ještě jedno do vysvětlení pro naší frakci, protože tam bylo malé nedorozumění na tom hlasovacím seznamu a možná, že je to i důležité pro orientaci ostatních. EPP má ještě jeden článek, kde jsme nedošli k souhlasu a jde o stránku 7. A chci pouze říci tedy, jak jsme na tom. To znamená, že jsme proti pozměňovacím návrhům od 111 až 116. To jsou pro nás také klíčová hlasování a 117. 217 od Jute Guteland a dalších členů SAD. Tady se nám to také nelíbí, máme tady mínus, ale nejde o klíčové hlasování. To znamená, že i, i když bude přijatý pozměňovací návrh 217 od eh, SAD, tak my ještě budeme schopni tedy přijmout celou tu eh, zprávu. To znamená, že to není pro nás klíčové hlasování. Díky. Okay, I... Dobrá musím říci, že ten maďarský kanál je číslo 13. Chcete ještě něco dodat? Jen stručně chci poděkovat všem zúčastněným, Janu Danknovi, Petr, Petrovi Lízemu. Je to ale opravdu důležité, takže souhlasím s tím, že bychom měli přistoupit k hlasování. A než začneme hlasovat, v hlasovacím seznamu došlo k chybě ITR 37 a odstavec 56, tedy pardon, ITR 37 je již pokryt kompromisním návrhem 13. Takže nebudeme tím pádem hlasovat o ITRE 37 že to byla chyba, za kterou se omlouvám. Někdy se to stane pozdě v noci. Takže nyní můžeme začít hlasovat. Všichni máte hlasovací karty. Ne. Takže prosím, vložte hlasovací karty bez nich to bude asi dost těžké. Takže někdo v pořádku, máte, máte vlastní. Pan Gambus čeká. Dobrá, takže můžeme začít. Takže pozměňovací návrh 80 pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 13 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme. dva poslanci EPP, e o dva poslanci EPP méně. Máme ještě dalšího. Už je to v pořádku. Konec. Schváleno. Kompromis jedna. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 179 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 180, 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. S, nyní 182 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 19. Zpravodaje pro, proti, ještě opakuji, 19. Takže 19 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 205 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, prověříme. O dva členy, členy EPP máme navíc hlasy. Ještě jeden. Konec. Zamítá se. oznámení. Švédský překlad je na kanálu 20. Takže nyní pozměňovací návrh 206 pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 207 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 208 pro, Proti? Zdrželi se? Prověříme 208. Všichni hlasovali konec hlasování. Zamítá se. 209 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme rovněž. všichni konec hlasování. Schváleno. 210 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 211 pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 212 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 213 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 214 pr- proti, zdrželi se, zamítá se. 9, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 215 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 216 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, tedy pro, prověříme 216. Všichni? Konec hlasování. Zamítá se. A nyní Zamít, zamítnuto. Tak či ona. Použijete prosím mikrofon. Když není zapnutý, tak nemáme tlumočení. Takže 217 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Konec. Schváleno. A nyní Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní přeskočíme až k 2, 5, 5, což je pozměňovací návrh pana Eichhalta pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 205, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. DV16. Čas 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 655, 656 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Všichni hlasovali, konec. Zamítá se. Nyní kompromis 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní kompromis 6 pro proti strže schváleno. A nyní opět trochu přeskočíme. 23. Zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 293. 293 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Dále 300 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Všichni hlasovali. Prosím, hlasujte. Konec. Zamítá se. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dobbiamo votare adesso gli emendamenti. A teď se dostáváme k 353 account. A 60 od na to je vlastně identické. Máte je? Máte je na seznamu hlasovacím? Ano, už jste je našli? Výborně. Takže kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třista padesát osm. Bilet, Kambus a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třista pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 345, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 359, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tak, tak ještě jednou kontrolujeme elektronicky. Hlasovali jste? Konec hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Tak a teď se dostáváme 352 a 363, 364, 365, což jsou identické návrhy. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ještě jednou přeskoumat, zkontrolovat? Odhlasovali jste? Dobře, konec hlasování. Zamítnuto. Je pravda, že to hodně komplikujeme. Je těžké tomu všemu porozumět, protože tu jsou poslanci, kteří podle mě sedí na jiném místě v sále. 366. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Tak ještě jednou hlasujeme elektronicky. Tak už jste všichni hlasovali. Konec hlasování. Přijato. Přijato o jeden hlas. Tak. A dostáváme se ke kompromisnímu návrhu 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 408. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 27. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 12. Jedn, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se ke 446 Guteland. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 447 pro? Proti? Zdrželi se? Tak, hlasujeme elektronicky. Všichni jste hlasovali? Konec hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 15, pro, moglibyśmy Sorry, Mohli bychom o něco pomaleji, protože my to opravdu eh, nestíháme, bohužel. OK. V pořádku. Tak, a teď jsme u 15, je to na stejné stránce, kompromisní návrh číslo 15, je to stejný, stejná stránka. Já to mám jinak očíslované, ale je to ta stejná stránka. Takže 15, 15, kdo je pro, kde proti, zdrželi se, přijato. A tímto se dostáváme k návrhu 460. 460. Pan Líze. It is for me on page... Takže já to mám na stránce 34. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Tak, zkontrolujeme si to. Hlasování je u konce. Tak, přijato o jeden hlas. A hlasujeme v tuto chvíli Pětset osm. Já ji mám na stránce 38, takže 508 Gutenland. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 509 Líze, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď se dostáváme na stránku 52. Jsme na stránce 52. Vidím, že mnozí z vás jsou velmi spokojení. Na, u mě je to na stránce 52. A budeme hlasovat o 60 a 61. Je to návrh pana zpravodaje, takže je pro? Kdo je proti? Tak teď si to uvěříme elektronicky. Všichni jste hlasovali, hlasování je u konce. Přijato. ITRE 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 62. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 666, kdo je pro? Proti? Tak, elektronické hlasování. Avete votato tutti? Všichni jste odhlasovali, k hlasování je u konce. Plus. Takže přijato. 667, kdo je pro? 667. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 668. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 669. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 670. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 671 a ITRE 34, identické, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A tímto se dostáváme k 676, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď se dostáváme k 65 a 66 návrhy zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Votiamo adesso gli emendamenti. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu. Takže 67 a 68 dohromady. Teď ne, já se omlouvám za tu chybu. Ne. Takže hlasujeme o 681. 681. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 682 a 683 identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 684, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 685 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 69, 70 a 71 dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. 686, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní se dostáváme k 687, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 a 73, kde pro, Proti? Zdrželi se? Tak, hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali, konec hlasování. Přijato. A teď 688 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. a teď kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sommer. Paní Sommer? Müssen wir nicht noch über ITRE 37? Neměli bychom i 37? Ne? Na začátku, ještě předtím, než jsme začali hlasování, tak jsem sdělil, že ITRE 37 je pokryt pozměňovacím návrhem kompromisem číslo 13. To je ten technický, to je to technické sdělení, které jsem měl úplně na začátku. Tak a tímto se dostáváme 717 plus 926. Teď jsem na stránce 60. Máte to? Je to stránka 60, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 719 a 927 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 718 pro, proti, zdrželi se přijato. 720 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 928 společně se 722 a 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 725 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 724 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 727 a 728, kde je identické, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tím se dostáváme k úvodním ustavením, takže 83 paní Konečná pro, proti, tak ověříme si to. Hlasujeme elektronicky. Už jste všichni odhlasovali? Konec hlasování. Přijato. Přijato o jeden hlas. A tím se dostáváme k 9.4. Kdo je pro? 9-4 proti. Zamítnuto. Eh, zdrželi se, pardon. Zamítnuto. A tím se dostáváme k číslu 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A dostáváme se ke stovce. Mineur. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dostáváme se k číslu 103 a 911. Identické návrhy, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o 110 líze. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Tak, Hlasujeme elektronicky. Tak, všichni jste hlasovali. Konec hlasování. Přijato. Přijato o jeden hlas. Také o jeden hlas. A tím se dostáváme Votiamo adesso l'emendamento. A teď se dostáváme k návrhu 137. Guteland a další. Je to stránka 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A tím se dostáváme k číslu 154, Višněvská a Pěcha. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď se dostáváme na poslední stránku, na poslední stránku mého hlasovacího seznamu. A hlasujeme o návrhu 171 jde pro? Proti? Zdrželi se? Tak hlasujeme elektronicky. Všichni jste hlasovali? Konec hlasování? Přijato. A jedenáctka pana zpravodaje, kde pro? Kde proti? zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A musíme hlasovat o ITRE 15, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď budeme hlasovat elektronicky o celé zprávě v pozměněném znění. Všichni hlasovali? Konec hlasování? Přijato. Adesso votiamo sulla draft legislative resolution. A teď o návrhu legislativního usnesení budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali jste všichni? Ano. Končím hlasování. A e, teď můžu poblahopřát upřímně panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům e, k výsledkům jejich práce. A vzhledem k tomu, že nemáme nic na pořadu jednání dalšího. Ne, omlouvám se, omlouvám se, omlouvám se, omlouvám se. Paní Dornáno ještě žádala o slovo. A prosím, poslouchejte paní Dornáno. No. Děkuji vám. Naše skupina se eh, nepodporuje tuto reformu, kterou považujeme pří, za příliš eh, riskantní z environmentálního hlediska snižování emisí eh, skleníkových plynů je jistě chválihodná, ale to by nemělo být na úkor našich průmyslových eh, odvětví, které jsou již nyní vystaveny obrovské konkurenci z Číny a odinut, i když eh, mají tyto eh, země velký význam, tak nemají příliš silné environmentální standardy. Takže tady dochází mm, k některým krokům, které jsou na úkor některých z členských států a kromě toho také tedy organizace civilního eh, letectví a námořní organizace, eh, kdy se tady odolává za členění eh, těch, těchto odvětví do ETS, musí být přijata příslušná rozhodnutí mezi všemi státy na světové úrovni, na globální úrovni a e, není možný nahr, možné nahrazovat fun, funkci těchto institucí a proto jsme hlasovali proti. This is a declaration of... Tohle je uh, vysvětlení hlasování. Tak já jsem předtím měl za to, že, uh, uh, že žádáte podle odstavce 56 odstavce 3. Ale to je něco jiného než prohlášení hlasování. Dobře, tak udělal jste prohlášení hlasování. Děkuji vám. Tímto končím